Good morning, everyone, to this joint committee meeting of the Economic and Monetary Affairs and Employment. Um, vítám vás na uh, schůzi tohoto výboru pod číslo jedna přijetí programu je schválen, takže přejdeme eh, hned k veřejnému eh, slyšení lidí do roku trojky, komise ECB a MMF včetně aspektů zaměstnanosti a sociálních věcí programových zemí. Bude se pan James Watson z Economist Business Europe, paní Veronika Nielsen eh, eh, z Evropské odborové konfederace. Nejprve dám slovo paní Veronice Nelson na sedm minut a poté panu Watsonovi. A děkuji paní předsedkyně, samozřejmě se jedná o společné slyšení výboru pro zaměstnanost. A proto je tady paní Veres a našeho výboru pro měnové záležitosti. Takže Paní Nielsen dostane slovo na sedm minut. Děkuji. Jsem velice ráda, že jsem mezi vás mohla přijít. My jsme přesvědčeni, že toto je velmi důležitá zpráva. Eh, stanoviska obou výborů popisují mnoho problémů v souvislosti s intervencí trojky a ukazují, že kroky trojky nejsou v souladu s evropským právem. Již jsme tomu věnovali spoustu práce, poslali dotazníky evropským institucím a tak dále. Takže my jsme udělali totež, poslali jsme um, dotazníky do Řecka, do Irska a bychom vám mohli přinést tyto informace. Na základě odpovědí, které jsme dostali, jsme vypracovali zprávu eh, nazvanou Fungování trojky. Kopie jsou na stole. Pokud máte zájem, tak si to prosím mm, vezměte. Úsporná opatření trojky bez pochyby byla velmi dalekosáhlá a lze je kritizovat z mnoha důvodů. Především rychlost fiskální konsolidace a e, to, že se to mělo více zaměřovat na stránku příjmu, nerespektování sociálního dialogu, deregulace trhu práce, e, škrty v sociální ochraně. Je zajímavé, jak trojka e, vlastně přistupovala k sociálním partnerům podle našich zjištění, i když byli zváni k jednání, a tak bylo více schůzek se zaměstnavateli. Přesto kvalita dialogu byla velmi špatná. Nebyl to dialog, bylo to spíše formální setkání, kam jsou sociální partneři odbory pozváni, protože musí být pozváni, ale nemá to žádný skutečný význam. Sociální partneři se pokusili mm, hostit se své odpovědnosti a e, v případě, že byly uzavřeny dohody, tak je trojka nerespektovala například tripartita v Portugalsku, co se týče e, konkurenceschopnosti a zaměstnanosti z roku 2012. Tam byly závazky tarifnímu vyjedn- kolektivnímu vyjednávání, ale trojka Mm, omezila právní platnost mm, kniho vyjednávání, což mělo dopad na pracující v Portugalsku. K tomu se vrátím ještě. V Řecku je to podobné. Minimální mzda, eh, mzdu dříve jmenoval, eh, stanovala kolektivní dohoda ale v únoru 2012 vláda pod tlakem trojky snížila minimální mzdu o 22% a ještě níž pro mladé pracující o 33%. A ukončili právo sociálních partnerů stanovit minimální mzdu v podstatě. V Řecku celý systém byl demontován, systém kolektivního vyjednávání. Um, byly, bylo to nahrazeno dohodami v pevně stanovené úrovni. Z princip kolektivního vyjednávání již není um, respektován. Um, uzavírání dohad s méně výhodnými um, se, sazbami se uzavírají s takzvanými asocia, osobními asociacemi, které jsou následně rušeny. Podle řeckých organizací pro zprostředkování práce jednání o kolektivním vyjednávání v podstatě ukončila a počet kolektivních dohod, které platí, klesá. V Portugalsku je to stejné. Řada kolektivních dohod rychle klesá, počet tedy z důvodu politik, které byly um, zavedeny máme přísně, jsou přísnější kritéria pro prodlužování dohod a snaha um, vlastně se od, od, eh, nejednat s odbory o právech pracujících, ale s jinými asociacemi a um, podnikovými radami. V roce 2010 v Portugalsku bylo eh, právně prodlouženo 116 dohod, v roce 2013 pouze 9. To není mno, moc. Takže počty e, pracujících, které spadají pod tyto dohody, dramaticky klesá. V soukromém sektoru před příchodem trojky 1,5 e, milionů pracujících bylo kryto. A nyní je to jenom, e, jenom 300 tisíc, takže Vidíte, jak dramatické ty změny byly. E, to jsou tedy dramatické sociální dopady těchto politik. Rekordní nezaměstnanost v těchto zemích více než 25% v Řecku, v Portugalsku 800 tisíc pracovních míst, to se rovná 15% zaměstnanosti, e, se zmizelo od roku 2008. Rostou e, veřejné dluhy v Portugalsku z 94% HDP na 128 v Řecku je 100, 176% HDP, roste bída vzhledem k mzdovým škrtům, mzdy klesly o 17% v Řecku, škrty jsou v dávkách na nezaměstnanost, eh, bydlení a podobně. Takže to je skutečně velice deprimující, co se děje v těchto zemích. Nebudu pokračovat. A není divu, že občané mm, ztrácí důvěru ve vlády a v demokracii obecně, což je vidět z eh, průzkumu Eurobarometru. Také, přestože trojka nemá mm, žádné právnou formální strukturu, tak stále se jí, pro ně platí smlouvy. Nemůžou eh, ve své kapacitě jako trojky ty základní smlouvy ignorovat. Evropská unie nemá kompetence v oblasti mest, také má eh, prosazovat sociální partnery a jejich autonomii. Přesto komise ECB hmm, přijala opatření, které ničí sociální dialog a zasahují do eh, politik stanov, mm, do mzdových politik. Komise již tedy nejedná jako strážce smluv a také mm, porušuje umluvy mm, Mezinárodní organizace práce, Rada Evropy vedla, že řada těchto opatření nejsou v eh, souladu s Evropskou sociální chartou. Řecko porušuje právo na sociální zabezpečení vzhledem k masivním škrtům v dávkách. Věříme tedy, že je na čase, aby Evropský parlament legálně tedy vyzval komisi a ECB a, e, a chci, já, chtěli bychom, abyste využili svého statusu jako privilegovaného e, žalobce, abyste se mm, obrátili na Evropský soudní dvůr. Také jsme předložili řadu doporučení a návrhů. Já vím, že mi dochází čas, takže nebudu mm, procházet všechny návrhy, ale na závěr chci říci, že mm, věříme, že tato zpráva je prvním krokem, že přijmete opatření na zajištění toho, že co se co trojka dělala v těchto čtyřech zemích, se již nebude opakovat. Děkuji. Paní Nilsson, aha. Nyní dám slovo panu Watsonovi, hlavní ekonom Business Europe. Děkuji za slovo, eh, pane předsedo, zdravím vás. Děkuji, že jste přizvali, přizvali Business Europe na toto zasedání, abychom se podělili o názory eh, zastoupení eh, názory podnikatelů a našeho společenství v programových zemích. A eh, jsme zastoupeni jak v Jirsku, Portugalsku, Helenská podnikatelská konfederace a OAB, což, je, což jsou kyperští zaměstnavatele a průmyslníci. Já eh, budu strukturovat svůj příspěvek eh, následujícím způsobem. Nejprve obecné poznámky k roli trojky, Dále připomínky k celkové strategii trojky a k implementaci programu. Příklady z některých zemí. A konečně eh, proces eh, řízení tohoto procesu. Takže my vítáme pomoc eh, trojky programovým zemím. Jak Veronika řekla, je jasné, že tato přizpůsobení programových zemích byla nesmírně eh, náročná, byly to výzvy, eh, stoupla nezaměstnanost, obzvlášť nezaměstnanost mladých a ty jsou, to je zdrojem velkého znepokojení. Ovšem, zároveň se domníváme, že bylo nutné přijmout eh, těžká rozhodnutí, která v některých případech byla příliš dlouho odkládána a bylo potřeba přistoupit k určitým přizpůsobením se a úpravám. A i když e, tyto půjčky měly velmi přísné podmínky, uvědomme si také, že trojka, e, začala jednat v době, kdy většina dalších investorů nebyla ochotna půjčovat. Pro soukromý sektor byly tyto země příliš riskantní, čili ztratili přístup k financování trhem. A bez trojky by zřejmě došlo k neorganizovanému úpadku a došlo by k horšímu nabourání a narušení růstu. A to by mělo ještě horší důsledky pro sociální systémy. Je však evidentní, že příspěvky trojky nebyly úplně bez problémů. A jak jsme řekli předtím, je to situace nesmírně složitá, má některé znepokojivé sociální dopady a podceňují se dopady krize, dopady na reálnou ekonomiku. Um, ovšem dosavadní implementované reformy eh, uskuteční své nebo ponesou ovoce spíše dlouhodobě, ale už nyní dochází ke snižování veřejných deficitů ve všech programových zemích, přičemž Řecko by mělo mít přebytek, eh, primární přebytek v roce 2013. Vidíme, že eh, podíly eh, na vývozu se zlepšují, platební bilance se zlepšuje, zlepšují se také jednotky nákladové, nákladové na práci. Deficit z roku 2010 v hodnotě 10% se změnil v malý přebytek v roce 2013 a to není jenom v důsledku eh, klesajících dovozů, ale i rostoucích vývozů. Stejně tak v Řecku vidíme určitá zlepšení, eh, pokud je o eh, bilanci běžného účtu. V Irsku se vrátil růst, vidíme, že Irsko znovu získalo přístup na dluhové trhy a Poslední aukce z portugalská a Irska opět eh, dokládají, že se snižují eh, úvěrové náklady. Ještě nedošlo k mm, úplnému návratu růstu v eh, Portugalsku, Řecku a na Kypru, ale očekává se to v roce 2014. Ovšem míra nezaměstnanosti samozřejmě zůstává nepřijatelně vysoká, i když se stabilizuje, ovšem na velmi vysoké úrovni. Z hlediska celkové strategie kterou a cílu e, trojky, tak e, myslím, že naše federace souhlasí s těmito strategiemi. S tím, že naše členové zdůrazňují, že by měly být udržitelné korporátní finance, pro růst, fiskální konsolidace tam, kde je to nutné, měli bychom se zaměřovat ne na zvyšování daní, ale na snižování výdajů. A to by mělo být doprovázeno strukturálními reformami a kladením e, důrazu na eh, výdaje v dlouhodobých eh, produktivních oblastech, jako je infrastruktura a vzdělávání. Problémy byly zaznamenány v oblasti implementace programu, kdy implementace nebyla vždy vyvážena. Nikdy, někde se příliš zdůraznily některé eh, prvky těch programů a ignorovaly se jiné. Například v Řecku disproporcionální pozornost byla věnována zvyšování daní a aniž se pokračovalo v kontrole státních výdajů nebo reformě eh, síťových eh, odvětví eh, nebo ve zlepšení podnikatelského prostředí. Na to se takový důraz nekladl. Bylo to v důsledku interního politického odporu v Řecku, ale i tak se domníváme, že bylo možné tlačit v některých případech tyto strukturální reformy více. V případě Portugalska Trojka i naše federace očekávaly krátkodobé, spíše eh, recesi podporující dopady. A obavo, obavou je například nedostatek rychlosti, s níž trojka reagovala, když se eh, zjistilo, že eh, původní předpoklady se nepotvrzují a nedošlo eh, vždy k eh, dosti rychlé revizi těchto eh, politik. A um, tudíž to potom v některých případech vedlo k ehm, nedostatku poskytovaných úvěrů. Na Kypru myslím, že podnikatelské společenství uvítalo trojku a její kroky, zvláště pokud jde Eh, dopady přímé v reálné ekonomice, snižování velikosti veřejného sektoru a snížení velikosti státních výdajů na mzdy, i když bude trvat, než to promítne do reálné ekonomiky. Určité výhrady jsou ohledně reformy bankovního systému. Business Europe obecně chce aby problémy rekapitalizace nepadly na bedra daňových poplatníků, ale těch investorů, kteří sami přijali toto riziko. Bailin eh, podporujeme obecně, ale některá z těchto rozhodnutí v bankovním sektoru nebyla správně nastavená a jejich dopady na podniky byly negativní, neboť vysály likviditu z celého systému. V firském případě, jak jsme řekli, došlo eh, k mm, úspěšnému završení části toho, tohoto procesu. Eh, ten mix politik byl správný, celkový dopad na reálnou ekonomiku byl omezený a většinou eh, také byly prováděny vládní plány fiskální konsolidace. Už mi dochází čas, takže teď jenom některé aspekty eh, řízení eh, tohoto procesu. Trojka je samozřejmě dočasné uspořádání, které vzniklo v krizové době. Tudíž je nevyhnutelné, že v souvislosti s tím se objeví určité počáteční problémy. Ale teď už začíná být jasné, jak by měly dlouhodobější programy fungovat. Existují podklady pro poučení a jakmile všechny tyto programy trojky doběhnou, můžeme se znovu podívat na situaci a přehodnotit to, budeme mít lepší eh, datový, eh, datovou základnu k naší analýze. Pokud jde o transparentnost, tak ano, pokud jde o obsah některých diskuzí mezi trojkou a vládou, byla nedostatečná transparentnost, to je výzva. A teď už to uzavřu. Jenom chci navázat na jednu věc, kterou řekla Veronika. Pokud jde o uh, angažma obchodního sektoru, tak docházelo ke kontaktu se sociálními partnery. A já jsem byl sám státním úředníkem. Jak Veronika naznačila, tak docházelo k zasedáním, ale ne vždy byl dostatečný follow-up. Děkuji a omlouvám se za spoždění. Děkuji a nyní zahájíme rozpravu. A dáme slovo tedy jako první paní Beres. El ponente del Partido Socialista, el señor Liam Ñok, y cuatro minutos y medio el... Pak eh, za socialistickou stranu bude mít eh, slovo pan Gok a dále na 4,5 minuty zpravodaj eh, ve výboru pro zaměstnanost pan Alejandro Serkas. Dále pan Karas, který je zpravodajem EPP nebude moci hovořit bezprostředně, neboť ještě není přítomen. Pan Karastu nemůže být, ale já budu hovořit za něj. První mm, poznámka je, že pan Karas v návrhu zprávy trval eh, na tom, aby sociální partneři se více účastnili. Pan Karas se chce zeptat, Ehm, do jaké míry by národní vlády měly konzultovat sociální partnery před jednáním trojky. Um, otázka je, um, toto souvisí také s kvalitou sociálního dialogu. To jsou tedy otázky jménem eh, zpravodaje Karasa. Nyní dám slovo panu Liamňukovi za eh, skupinu SND. Děkuji, Pablo. Kolega Karas bohužel není přítomen a je to určitě z nějakých významných eh, důvodů, ale každopádně On chtěl, já doufám, že to není proto, že by zanedbával svou skupinou sociální otázky, ale že to je z nějakého opravdu důležitého důvodu. Takže mám otázky na oba panelisty, oba řečníky a začnu eh, zástup, otázkou na zástupce odboru. Takže z kraje. Co říkáte na tu výhradu, který, kterou vám mohou říci tedy zastupitelé podnikatelů, kteří nezdílí vaši, vaši teorii, podle nichž systém sociální eh, ochrany v těch eh, programových zemích, systémy sociální pomoci jsou neudržitelné a je potřeba je reformovat. To je první otázka. Druhá otázka. Někteří říkají, že tyto země mají reálný problém s konkurenceschopností. Co si myslíte o této záležitosti? Myslíte, že je potřeba reformovat trh práce tak, jak to chce trojka, aby se snížily eh, náklady na práci? A ještě poslední otázka. Máte nějaké povědomí o studiích, které eh, poukazují na vztah mezi nerovnostmi a růstem. To znamená růst nerovností nebo snižování těchto eh, nerovností jestli napomáhá růstu nebo naopak. To je zajímavá debata. A teď mám také otázku eh, na eh, zástupce eh, zaměstnavatelů a podnikatelů, protože vy tedy nesouhlasíte se zástupci odboru. Takže je důležité, abychom vyslechli oba názorové póly. Má otázka na vás je následující jestliže eh, se budu odvolávat na studie OECD perspektivy zaměstnanosti, tak neexistuje vztah mezi legislativou, která chrání eh, zaměstnanost a zaměstnance a eh, hospodářským výkonem jednotlivých zemí. A vy přitom chcete strukturální reformy trhu práce, zejména pokud jde o právo na práci. Můžete nějakým způsobem zdůvodnit svoji pozici? To je první otázka. Za druhé otázka Eh, nákladu na práci, ceny práce. Já jsem se tím hodně zabýval, když jsem za svých studentských let na univerzitě a myslím, že existuje dosti, dosti značná kontroverze, pokud eh, jde o tuto otázku. Ekonomové jsou velmi rozdělení, pokud jde o eh, náklady na práci a mzdové náklady a tedy celkové náklady na práci a jejich efekt. Můžete nějakým způsobem zdůvodnit opět navrhované reformy, které mají snížit eh, eh, cenu práce a ještě rychle takzvaný rozpočtový multiplikátor. Vy jakožto eh, tedy expert za, za, po zaměstnavatelů, slyšeli jste a četli jste něco o těch studiích MMF, o těchto multiplikátorech, protože tam pan Blanchard dospěl k revizi a zjistil, že je to nyní vyšší než 1,5 tento multiplikátor. Jaká je vaše hodnota a nemyslíte si, že to může mít nějaké dopady na navrhované reformy, pokud je o snižování eh, státních výdajů? Liam eh, Nombre de la Comisión Děkuji panu Ngokovi a nyní jménem výboru pro zaměstnanost bude 4,5 minuty hovořit pan zpravodaj, pan Serkas. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové z výboru pro hospodářské záležitosti, vážení hosté našeho slyšení, děkuji vám za vaši přítomnost a za možnost položit vám dotaz. Myslím si, že vaše návštěva nám může velmi pomoci v tomu, abychom objasnili některé aspekty celkové problematiky a vrhli na ně mm, eh, jakési hlavní světlo. Jsou to aspekty, na které bychom jinak zapomněli. Týká se to mnohých finančních a makroekonomických otázek, ale nesmíme zapomínat na to, že Evropa není nějaký bankovní klub či nějaký uh, ekonomický podnik. Evropa je zejména projektem, záměrem, který má sloužit občanu, tak jak je to také zakotveno ve smlouvách. Výbor pro zaměstnanost se proto také chce věnovat sociálním dopadům eh, úsporných opatření, eh, která eh, byla zavedena v zemích, které jsou v záchranném programu. Rovněž se chceme podívat, jak tato opatření dopadají na budoucnost dětí a eh, jak to vypadá s důchody v této souvislosti. Naše zpráva má eh, několik set pozměňovacích návrhů. Provedli jsme veřejnou rozpravu, dostali jsme celou řadu dokumentů, materiálů z univerzit a studijních center. A rovněž parlament si nechal zapracovat studii o sociálních dopadech programu Trojky. Toto vše bude velkým obohacením našich vědomostí o této věci. Jde to, abychom provedli komplexní analýzu a zajistili to, že zde zůstanou i perspektivy do budoucnosti a že se budeme skutečně v našich analýzách věnovat všem aspektům. Zaměříme se zejména na dopad sociálních cílů strategie 2020. A to souvisí s mou první otázkou, kterou chci položit řečníkům. Myslíte si, že pomocí těchto programů se přibližujeme k těmto cílům, či se od nich spíše vzdalujeme? Přáli jsme si Evropu kvality, excelence, která bude konkurenceschopná a do roku 2020 překoná krizi. Takže já bych eh, poprosil o dlouhodobou úvahu, neboť mám pocit, že se zde uvažuje příliš mnoho krátkodobě a zanedbávají se dlouhodobé úvahy. Dále, dopady na evropský sociální model a na mezinárodní působnost tohoto evropského sociálního modelu. Tady jsou jisté hranice, které podle nás nesmíme překročit, například porušování základních lidských práv osob či záležitosti, které byly eh, obyvatelstvem odhlasovány v referendu. Myslíte si, že smlouvy Evropské unie byly dodrženy a že také byly zapojeni sociální partneři, že to je vše jsou v souladu s toho dohody Mezinárodní organizace práce a Rady Evropy. Rádi bychom věděli, co si o tomto myslíte. Také v souvislosti s třecími zeměmi. Například mám tím na mysli umluvu 122. Je to důležité pro veřejné mínění a také pro Evropský parlament. Dále bychom rádi trochu zauvažovali o budoucnosti. Myslím si, že musíme kritizovat tak, jak již kritizovala Rada Evropy. Je třeba, abychom skutečně poukázali na to, jak situace vypadá pokud ty programy skutečně k ničemu nevedly, tak nemůžeme, či pokud eh, respektive programy byly úspěšné, tak bychom v nich měli v budoucnu potlačovat, ale pokud ne, tak bychom měli zhodnotit a přehodnotit naši politiku. Nyní další dotaz Ptá se. Eh, zástupce kyně odboru nehovořila o veřejné službě. Máte s tím ale jistě velmi dobré skutečnosti, jak vypadá veřejný sektor, veřejné služba v oblasti zdraví, vzdělávání a tak dále. Jak přispěly vaše členské organizace eh, k rozvoji veřejných služeb a co eh, tomu říkají občané? A jak vypadá podle vás tripartitní sociální dialog? Konzultovali jste Evropskou konfederaci odborových svazů, hovořili jste s trojkou, s euroskupinou, s panem komisařem Renem, či e, navázali jste kontakt s radou ECOFIN. E, byli vyslyšeni sociální partneři, nebo byla vyslyšena pouze organizace Business Europe? A není otázka organizace Business Europe. Mohli byste nám eh, tady dále rozvinout dva aspekty, o kterých se doposud ještě ne hovořili, do jaké míry došlo k sničení podniků v Řecku, Portugalsku, Španělsku. Podnikatelé, já jsem navštívil Řecko, Portugalsko, Španělsko, mají strach. Říkali, že byla zničena část eh, podnikové struktury, eh, stát tisíce malých a středních podniků. Když jsem překročil svou řečnickou dobu, ale rád bych ještě položil jednu otázku. Jak to vypadá s eh, Eh, s strategií kapitála pro budoucnost Evropy. Takže eh, z mé strany to je vše. Možná budu mít eh, možnost ještě vystoupit pohostději. Děkuji panu Serkasovi. A nyní bych rád udělil slovo paní Nilsson, aby mohla zareagovat na otázky. Máte čtyři minuty, prosím. Děkuji. Ty otázky jsou, byly poměrně obtížné. Začnu otázkou pana Knese, který tady není, ehm, do jaké míry byste šli tedy v dialogu se sociálními partnery na to, Není eh, jednoduchá odpověď, ale minimálně můžete očekávat, že dohody, které jsou zavřeny mezi sociálními partnery, budou respektovány, což se v Portugalsku nikdy nestalo. To musí být tedy východisko, pokud sociální partneři se dohodnou řešit problémy, které jsou Eh, že ta situace je tak obtížná, tak eh, pak by se tedy dou, člověk mohl doufat, očekávat, že trojká vláda bude respektovat. To je asi nejlepší odpověď, kterou na to mohu dát. A mm, bych eh, dodala, že se mm, trojka obvinuje vládu, s tam navzájem se obvinují, vláda reaguje, že to ne, Mm, neudělali, že to bylo pod tlakem trojky, že nemohli nic jiného dělat, že se navzájem na sebe házejí vinu. E, co se týče konkurenceschopnosti, je důležité říci, že tato krize začala jako bankovní krize. Nebyla to krize konkurenceschopnosti, což byste si mysleli e, po vyslechnutí některých intervencí. E, víme, že mu není dokonalé. Pokud mm, jsou problémy, už nemůžete devalvovat. Takže trojka na vlády se snaží o interní devalvaci, to je jasné. Problém není konkurenceschopnost. Neříkám, že tyto země byly dokonalé před krizí, že to, tomu tak nebylo. Nic takového ani neexistuje, dokonalá ekonomika. Ale Eh, toto byla bankovní krize, která pak vedla k dluhové krizi. Když se podíváme na čísla, je jasné, že eh, politiky trojky byly naprosto selhaly, nezvýšily konkurenceschopnost, ale eh, zvýšila nezaměstnanost, bídu, mzdy klesly 17% v Řecku. Mm, a to nevedlo ke zvýšení konkurenceschopnosti vlády se domnívaly, že je potřeba snížit cenu práce, a to nemusí být nutně mzdy, to mohou být i daně, pokud to je považováno za nutné. Jsem tedy proti tomu, aby se říkalo, že tyto státy konzumovali, potřebovali více, než eh, měli a to není pravda. A proč to selhání také nezdílí všichni. Většinu uh, zátěže nesou pracující, kteří nebyli zodpovědní za tu krizi. To je důležité říci. Dále si nejsem jistá, zda jsem úplně pochopila vaši otázku. Ehm, tady není um, tak velký dialog s komisí. Um, také máme otázky o, na to, eh, tedy když je komise zastoupena v trojce, tak jak komise um, dospívá ke svým stanoviskům jako celek. Jsou ta stanoviska tedy reprezentují státy, ze kterých komisaři pocházejí, nebo uh, to možná víte více vy ale je tady skutečně málo transparentnosti, kdyby komise, když komise přijímá opatření a také Evropský parlament. A tím skončím. Budu dál odpovídat na otázky. Ano, pane Watson, máte slovo. K eh, první otázka hm, pana Kares, co se týče sociálních partnerů. Já jsem stručně Eh, řekl, eh, že tedy ta angažování sociálních partnerů mohlo být efektivnější, s jasnější agendou a cíly a eh, taky by měl být follow-up ze strany trojky. Větší formalizace tedy. V druhé sadě otázek, co se týče trhu práce, nebudu se tedy eh, dohadovat, zda to byla bankovní krize nebo krize konkurenceschopnosti, ale eh, konkurenceschopnost, tedy cena prá, jednotková cena práce v řadě členských zemích eh, se vlastně staly už nekonkurenční před tou krizí. Samozřejmě není dokonalá měnová unie, když vstupujete do té měnové unie, víte, že má, než vstoupíte, tak máte mm, možnost nominálně nevalvovat. E, k tomu nedošlo a ty státy, kde byl nejvyšší nárůst jednotkové ceny práce před krizí, tak tam byla také největší nezaměstnanost pak. A proto je nutné přizpůsobit trh práce. Jednotkové ceny e, práce jestli na držitelnější úroveň v některých programových zemích. A nyní um, vidíme zlepšování konkurenceschopnosti. Já nebudu tedy zacházet do detailů k rozpočtovým multiplikátorům, to nechám expertům, ale Um, samozřejmě tady bude negativní krátkodobý dopad fiskální konsolidace. To musíme zohlednit. To samozřejmě je tady dlouhodobý um, dlouhodobé výsledky eh, toho, aby se veřejné finance dostaly na udržitelnou úroveň. Um, k těm posledním otázkám eh, tvrdím, že trojka eh, všechno dělala dobře, že je všechno v pořádku. A já jsem řekl, že mm, tady pro, byly problémy s um, implementací, ten, s rovnováhou v implementaci. Nyní jsme, co se týče Evropy 2020, na tom lépe než dříve. Z tohoto hlediska krize byla samozřejmě velkým problémem, velkým neúspěchem co se týče krátkodobého růstu, poškodila eh, zaměstn- zaměstnanosti, ale současně, když se podíváme na dlouhodobý růst obecně, tak je tomu tak, že některé strukturální reformy, které byly zavedeny v programových zemích i jinde, v posledních letech v důsledku krize, především v trzích práce na Španělsku, tak ty reformy poslouží jak Evropě, tak členským státům dlouhodobě a pomohou dlouhodobé konkurenceschopnosti. Děkuji, pane Watson. A nyní dám slovo paní předsedkyni Veres. Děkuji. Takže teď se dostáváme k prvnímu kolu pro eh, stínové zpravodaje. Začneme výborem pro zaměstnanost, stínový zpravodaj za EPP, paní Bastos, kterou tady nahrazdí pan Fernandez. Na minutu a půl vám dávám slovo. Děkuji. Vážený pane předsedo, milí kolegové, dámy a pánové, jak bylo řečeno, moje kolegyně Režina Bastos, stínové zpravotajka pro výbor pro zaměstnanost, zde bohužel nemůže být dnes přítomné a poprosila mě, abych vystoupil jedním jménem, což nyní učiním. Ekonomická situace v Řecku, Portugalsku, na Kypru a v Irsku se zhoršily díky finanční krizi a bylo třeba rychle zareagovat. Eh, pokud by tady neexistovaly ty záchranné programy, tak by ty dopady té krize byly bývaly ještě horší a ty náklady by byly mnohem vyšší pro celou Evropskou unii. Je tedy důležité, abychom poznamenali a také přistoupili na to, že provádění opatření záchranných programů v těchto zemích samozřejmě přímo či nepřímo měly dopad na míru zaměstnanosti a na životní podmínky našich občanů minulý eh, víkend Davosu prezident Evropské centrální banky Mario Draghi řekl, že evropská ekonomika eh, ukazuje první známky oživení, finanční trhy se začínají stabilizovat a některé členské státy již dokázaly úspěšně opustit záchranné programy, hlavně tedy Španělsko a Irsko. Rus není udržitelný z dlouhodobého hlediska, aniž bychom provedli strukturální reformy. A země, které byly zachráněny prováděli reformy zejména na trhu práce v oblasti produktivity a tímto e, vlastně jsou na správné cestě pro to, aby skutečně měli oživení ekonomiky. Proto se ptám sociálních partnerů, zda souhlasí s těmi tvrzeními eh, pana Maria Draghi, prezidenta ECP, a za druhé, zda ty opatření, které podle nich jsou nejvíce naléhavá, jaká to jsou, jaká by byly taková opatření, abychom vnesli dynamiku do pracovního trhu a podpořili vytváření pracovních míst a dále, jaké reformy bylo třeba zavést, abychom měli jednak eh, ozdravení rozpočtu, tedy rozpočtovou konzolidaci, členských stánů a zároveň, abychom dovolili nastartovat ekonomiky, mít ekonomický růst, mít sociální spravedlnost a obhájit evropský sociální model. Děkuji. Prosím, abyste rovnou šli ke svým otázkám, pokud nechcete být pře, eh, přerušeni. Kolegové za liberály tu nejsou, takže přejdeme ke kolegům ze, za skupinu zelených. A dávám slovo nejprve Ekon paní, uh, eh, pane, panu Lambers. Já asi to řeknu uh, anglicky, říká pan Lambers. Takže zástupce Business Europe, vy říkáte, že banky stále financují 25% vašeho rozpočtu, takže si to bych se vás zeptal na banky. Vy jste byli spokojeni e, prací trojky, kromě jedné výjimky. Zná příliš důrazu na danění a příliš málo na snižování veřejných výdajů. Takže v zásadě jste dosáhli svého cíle, měli byste být rádi, myslím, že to také dobře ukazujete. Má otázka na vás je nasledující. Vzhledem k tomu, že se zdáte, že naznačujete, že existuje určitý problém z hlediska distribuce břemene, souhlasíte s tím, že v případě Irska a Španělska a určitě Řecka, jestliže někteří lidé si mohli půjčovat nezodpovědným způsobem, takže někde jinde byli lidé, kteří byli eh, ochotni jim nezodpovědně půjčovat, někteří z vašich členů. Takže myslíte, že někteří z vašich členů měli přijmout eh, větší podíl eh, na sebe zodpovědnosti za to, že půjčovali a nafukovali tak tu řeckou a španělskou bublinu a ty nezodpovědné vlády? Myslíte, že měli nést trošku větší podíl než to, co padlo Eh, na bedra těch na nižších úrovních příjmového spektra? Myslím, že v tomto jste nebyli příliš důvěrodní. A jak se dostaneme z této situace? Jaký? Eh, co vidí ETUK? Jak to vidí ETUK z hlediska toho, jak můžeme nastartovat evropskou ekonomiku? Jak bychom měli postupovat ohledem k tomu, že se klade větší důraz na sociální aspekty Evropy, aspoň komise to říká, jak bychom měli přepracovat eh, six-pack a two-pack a ekonomické parametry, aby to bylo vyváženější. A teď otázka na vás na oba. Co bychom měli žádat od tripartitního sociálního summitu? Já rozhodně nezdílím triumfalismus Business Europe, ale to vás asi nepřekvapuje. Děkuji. A opět za zelené, ovšem za výbor Empl, za paní Cornelisen, Sven Giegold. Well, uh, first of all, I'd like... Já bych chtěl vědět od ITUK, jaká eh, mají doporučení, protože jste neměli čas nám je vysvětlit, tedy můžete k tomu něco víc? Také otázka na Business Europe. Mě překvapilo, když jsem tedy slyšel od Etu, že došlo k porušení zákona. Na druhé straně Business Europe nijak netrvalo na tom, že byly problémy s porušením zákona, takže můžete se vyjádřit tomu podezření z porušení práva? Já bych akceptoval, že byla potřeba interní devalvace v některých zemích a to je obtížné. Na druhou stranu zákon nelze porušit a nelze to ospravedlnit prostě cíly. To je základní v demokracii a právní stát. Proto mě překvapilo, že jste se tím nezabývali a zajímaly by mě vaše názory. Děkuji. A já dá, dávám tímto slovo za GUE paní Ines Tuber. Brigáda Zuber. Děkuji, pane předsedkyně. Má pro mě otázka se obrací na Business Europe. Jak byste okomentovali ta čísla, která se týkají rostoucích nerovností, co se týče bohatství? Tedy eh, máte to vše ve svém dokumentu? Jsou to údaje z toho, jak se neustále snižují platy, tak jak se tomu stalo například v Portugalsku. A zároveň ovšem eh, vlastně míra bohatství těch hlavních milionářů narůstá. Proč k tomu dochází? Proč k tomu dochází v okamžiku, kdy Vlastně bychom měli všichni přinášet oběti, tak, jak bylo záměrem trojky. A druhá otázka eh, se týká malých a středních podniků. V mé zemi v Portugalsku máme malé a střední podnikatele, které jsou skutečně zoufalí, protože vůbec nemají žádnou budoucnost, musí zabírat své podniky. Tito malí a střední podnikatele, myslel jste na ně, když jste ověřil o to, že eh, když jste říkal tím, že podnikatelský svět mě byl potěšen z těch opatření, které zavedla trojka. A druhá eh, otázka jde na etuc. Hovořili jste o potřebě k tomu, aby se posílili, eh, posílila sociální dohoda. Já bych chtěla říct, že v Portugalsku ta sociální dohoda již neexistuje litovala, protože mm, ta dohoda s tripartitou vlastně vy Loučili, mm, vyloučila hlavní portugalské odbory a ty nikdy tu dohodu, to memorandum nepodepsali. A e, další otázka, ta je na oba dva řečníky. Je pravda, že in, investoři nedůvěřovali zemi, to je pravda, a nechtěli investovat, to je pravda. Ale myslíte si, že v demokracii by měl, eh, měla ekonomická moc určovat to, co bude dělat politika, nebo by to mělo být v podstatě naopak, že by tedy politická moc měla určovat, jaká ekonomická činnost se bude v zemi odvíjet tak, aby země prospívala? Děkuji. Děkuji a já dám znovu slovo našim dvou hostům. A začneme Jamesem Watsonem, čtyři minuty, pak dáme slovo Veronice Nilsson a vzhledem k tomu, že přihlášení o slovo již v podstatě byli, jsme vyčerpali, tak eh, o tom otevřeme Catch the Eye. Už tam mám pana Pupakise. Ale teď dávám slovo panu Watsonovi na čtyři minuty. Děkuji vám. Paní předsedkyně, začnu touto otázkou tady. Ano, ano, já skutečně bych podpořil to, co říkal eh, prezident ECB. Ptáte se, jak můžeme znovu nastartovat růst ve stávajícím kontextu. Velmi rychle poukážu na dvě oblasti. Myslím, že je to dokončení jednotného trhu, zejména služby a snížení administrativní zátěže, lepší regulace. To jsou, řekl bych, snadné recepty, jimž může Evropa podpořit růst. A nyní se chci zaměřit na otázky od pana eh, Lamberta, tady uprostřed. Já jsem si nebyl vědom toho, že 25% našich financí je od bank, to by mě zajímalo to vidět. Ale eh, co jsem ovšem řekl ve svém příspěvku? Chcete říct, že banky nejsou součástí Business Europe? Business Europe, jistě jsou tam federace, někteří eh, z těchto členů mají banky, ale těch 25%, to by mě opravdu zajímalo. Je to přímo od Business Europe. Váš bývalý generální tajemník mi to řekl. Hmm, to by mě tady, to by mě zajímalo. Chtěl bych tato čísla vidět. No, dobře. Jinak Business Europe jasně řík, říkala, že ví o tom, že existovaly eh, nedostatky v regulačním systému v předvečer krize. Ano, a v některých případech byly banky, které půjčovaly nezodpovědně. A některé z nich byly našimi členy, ano. Právě proto si přejeme zlepšení regulačního systému vyváženým způsobem. Ale k tomu specifickému bodu já s vámi souhlasím. A myslím, že jsem to řekl i ve svém příspěvku. Investoři by měli nést eh, zodpovědnost za svá úvěrová rozhodnutí. Takže my podporujeme ten balíček takzvaného bailinu, který klade větší eh, důraz na bail-in investorů, na účast investorů tak aby se ty náklady šly pryč od daňových poplatníků směrem k investorům. My podporujeme také fond, který by byl financován našimi členy, bankami. Čili myslím, že tam se na hodně věcech shodneme. A možná bychom se měli setkat ještě někde zvlášť, abychom se o tomhle pobavili trochu dopodrobna pak klanu Gigoldovi. Já jsem si nebyl vědom některých těchto skutečností, které řekl Etuk o porušování práva v některých případech, ale to už, už je známo čtyři roky. No já jsem o tom nevěděl. Eh, ale určitě to bylo veřejné, já jsem o tom nevěděl. Jestliže dochází k porušování práva, to samozřejmě nikdo z našich členů nechce. My, jak víte, eh, jsme skutečně se snažíme dodržovat právo ve všech eh, případech. A pokud jde o rozdělení bohatství, tak myslím, že jeden z důvodů, proč máme tak vysokou míru nerovnosti, je protože eh, tak, že z toho důvodu máme tak vysokou míru nezaměstnanosti a Business Europe tlačí na prosazování reform, které zlepší zaměstnanost zejména mladých. Eh, shodli jsme se na eh, akčním rámci na snížení nezaměstnanosti mladých a ano, myslíme si, že to je velice, eh, velice důležité. To je trošku příliš, to je příliš jednoduché. Já se omlouvám, ale normálně na konu máme tradici, že je možný nějaký follow a pokud se neodpoví. Když je čas, teď čas není. Takže slovo dostane Veronika Nilsson. Ale já jsem ráda, že jsem Business Hero přišla ohledně tedy rozhodnutí Rady Evropy. V otázce vyjednávání, kolektivního vyjednávání, které eh, trojka eh, skutečně nezvládla v eh, Řecku, nebo v podstatě zmanipulovala a nyní dávám slovo Veronice Nielsen. Děkuji. Já začnu první otázkou. Eh, eh, řekl, že obvykle souhlasí s, s eh, předsedou ECB, ale my obvykle tady nesouhlasíme. Mm, ehm, jsem trošičku opatrnější k tomu oživení než komise. Komise nyní říká, že všechno je v už v pořádku, ale e, problém je, že bychom se mohli dostat k deflaci a japonskému scénáři. IMF va- předtím varoval, že by se to mohlo stát i v jiných ekonomikách, takže bychom měli být velmi opatrní. Slyšíme, že je oživení, všechno jde správným směrem. Já si nejsem jistá ani, že bankovní krize skončila a ani bankovní unie není silným nástrojem. Takže je tady mnoho rizik. My musíme především ukončit ty škrty. Škrty ale neskončily. Možná už nejsou tak tvrdé, ale stále to, tam jsou škrty, to musí skončit. Musíme eh, vážet růst, poptávku v ekonomice, to se neděje. My mluvíme o růstu, ale to jsou velmi malá čísla i kdyby se udržela, tak nepomohou k plné zaměstnanosti. Jde o investování do ekonomiky. Možná se měla přinést eh, nějaké dokumenty přijaté minulý rok. To je investiční plán. Je to snaha stimulovat investice. My jsme spočítali, že potřebujeme 2% HDP investovat ročně pro růst a pracovní místa. To by bylo součástí našeho e, řešení. Také k tomu, co řekl e, James, administrativní e, zátěž, to je snadná cesta, tedy to není pravda, to zase omezí práva pracujících v sdělení komise z minulého roku. Uh, Eh, se, stahují návrhy, které mají chránit zdraví a bezpečnost pracujících. To je zase nerespektování sociálního dialogu. Mm, například eh, dohoda v eh, pracovníků v, v kadeřnictví se vůbec nepřekládá komisi a dozvěděli jsme o tom z oficiálního sdělení REFIT. Já nevím, jak to zlepší situaci v Evropě. Považuji si za politování hodné, že komise nerespektuje práva pracujících. A tím se vracím ke smlouvě. E, proto jsem navrhovala, aby, komise, aby parlament přijal právní kroky vůči komise a ECB. Že když ignorují sociální principy smluv, tak to musí udělat tento parlament. Musí zajistit, aby komise se stala strážcem smluv opět doporučení v našich dokumentech. My chceme také revidovat memoranda o porozumění, aby respektovali sociální, základní sociální práva a aby k tomu přistupovali jinak, aby opatření se předem kontrolovala, zda dodržují základní sociální práva. Eh, role Evropského parlamentu eh, samozřejmě také Parlament by měl pořádat slyšení při těchto programů, při způsobování a DG Employment by měl vypracovat zprávu, identifikovat všechna porušení, ke kterým došlo, tedy řada dalších návrhů, ale už mi skončil čas, takže si prosím přečtěte naši zprávu, vezměte si kopii. Děkuji. Teď další otázky. Pan Popakis a pak pan Mác. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, pravdou je, že politika trojky cílela na to, že na jedné straně zde bylo pokus eh, o ekonomickou sanaci a na druhé straně o to zrealizovat eh, vlastně eh, něco jako mm, znehodnocení měně. To mělo drastické opatření na pracovně právní stavy a tak dále, byly seškrtány platy, důchody a tak dále. Dříve, než jsem přišel sem do tohoto sálu, tak jsem poukázal na to, že zde by měla platit umluva Mezinárodní organizace pláce o minimálním platu, respektive o základním příjmu. Pokud se chudoba neustále šíří, pokud jsou sociální dávky a tak dále, mm, služby oklešťovány, tak samozřejmě to ohrožuje i sociální soudržnost společnosti. A veškerá tato opatření byla přijala a realizována bez sociálního dialogu, což znamená, že tady došlo k odklonu od Lisabonské smlouvy, neboť eh, my máme sociální cíle například i v rámci strategie EU 2020. A když tady nyní máme recesi eh, v rozsahu 25%, pak jsou zde ty fiskální multiplikátory a zjišťujeme, že máme nezaměstnanost nezaměstnanost, která již dosahuje téměř výše 30%. Já proto si kladu otázku, nebylo by vhodnější evropské řešení, které by se zakládalo na demokratických postupech a na solidaritě? Samozřejmě je třeba plně dodržovat evropské aky. A dále bych rád věděl, jaké dopady budou mít opatření trojky na účinnost sociálních dialogů v jednotlivých členských státech. Děkuji. Děkuji. Saja. Pan Eseja? Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Celá stručně bych chtěl doplnit dvě, tři věty k tomu, co řekl kolega eh, Otmar Karas. Myslím si, že by nebylo korektní když se tady hovořilo o tom, že tady nemůže být, eh, to prostě se může stát, každý z nás někam někdy se nemůže dostavit. Eh, vyvozovat z toho nějakou taktiku je z mého pohledu skutečně absurdní. Jakožto EPP podporujeme eh, hlasování. Myslím si, že i dnes jsme tady v četném počtu. Eh, slyšení bereme velmi vážně a tento poukaz na jeho nepřítomnost skutečně byl pro, mm, velmi, z mého pohledu byla velmi podpásová poznámka. To tedy na úvod. A není jedna poznámka a jedna otázka. Nejdříve bych chtěl připomenout, že ta rozhodnutí, Eh, nečinila vždy eh, samotná trojka, ale podle mých znalostí, podle toho, co vím, tak ta rozhodnutí eh, celkově většinově byla přijata euroskupinou. Trojka a euroskupina což vlastně jsou zástupci členských států. Proto je relativně problematické, když zde se tady vydáváme tak jsou cestou, která se snaží udělat strojky nějakého obětního beránka. To si myslím, že skutečně neodpovídá povaze věci. Připomeňme si, některé státy byly v minulých letech před bankrotem, v podstatě před státním bankrotem a bez pomoci mnohých a také bez pomoci trojky by došlo skutečně k tomu, že by ztratili vše. Nyní tedy děláme slyšení se zapojením sociálních partnerů a proto bych chtěl poukázat na to, že veškeré dohody sociálních partnerů v případě sociálního bankrotu by stejně zcela padly, ty by prostě neexistovaly a proto bych rád věděl, zda by právě v budoucnosti nebylo lepší mít roli sociálních partnerů například v oblasti um, platu a produktivity. Eh, zda by nebylo lepší, aby něco takového bylo upraveno lépe, tak aby nedocházelo k makroekonomickým nerovnováhám, tak abychom v budoucnosti, paní předsedkyně, přerušuje řečníka. Děkuji. Máme tu ještě několik dalších řečníků. Ještě někdo další? Takže těch šest eh, dotazů v posledním bloku. A pak dáme znovu slovo našim hostům a pak dáme slovo našim zpravodajům, aby se ještě na závěr vyjádřili předtím, než uzavřeme jednání. Sari Esaja. Sven Gigol, který chce znovu se vyjádřit a takže nejprve Sari Esaja. My question. Děkuji. A já se chci dotázat na malé a střední podniky v těchto zemích, které nejvíce utrpěly finanční krizí. Malé a střední podniky, to jsou firmy, které vytváří nejvíce pracovních příležitostí, platí nejvíc daní a jen málo kdy ukrývají své zisky v daňových rájích v zahraničí. A na výboru pro zaměstnanost jsme měli slyšení, kde jsme slyšeli, že v Portugalsku došlo k dramatickému počtu bankrotů malých a středních podniků. Domníváte se, že nyní ztrácíme příležitost k dlouhodobému oživení, protože tyto podniky již neexistují? My doufáme, že až bude pozitivní eh, trend v ekonomice, že tyto firmy se znovu spamatují, ale co když už neexistují? Čili myslíte si, že bychom měli se více zaměřit na situaci malých a středních podniků v, naše, v našich úvahách o nalezení východiska z krize? Protože jistě je důležité hovořit o právech pracujících, ale pokud nejsou firmy, které mohou zaměstnávat pracující, tak k čemu práva pracujících? Myslím, že malé a střední podniky by měly být klíčovým tématem naší diskuze. Děkuji a nyní Sven Gigol. Já budu velice stručný. Moje otázka se týká Business Europe jako sociálního partnera eh, k otázce porušování práva. Pokud jsem pochopil správně, tak Etuk mm, řekla, že Um, kolektivní vyjednávání bylo omezeno um, na rozdíl od příslušné povinnosti evropských institucí. Nejenom, to jenom trojka, je to, jsou to členské státy, eh, které se mají reformovat, ale my jsme tady proto, abychom kontrolovali komisi a také ECB, ale spíše komisi ve své roli. A oni tedy přispěli k k výsledkům, které patrně znamenají porušení zákona, především v oblasti eh, ochrany nezávislosti kolektivního vyjednávání. Takže by mě zajímal váš názor. Pokud se nemůžete podrobně vyjádřit zde, tak bych eh, byl rád, kdyby se Business Europe mohl vyjádřit písemně k případům porušení zákona, protože to je o nezávislosti mm, sociálních partnerů, vaší nezávislosti. A proto nás tedy zajímá váš názor. Děkuji mnohokrát. Chtěla bych poděkovat eh, oběma hostům, že se dostavili mezi nás. Přinesli nám rozdílné, odlišné perspektivy, které jsou přírodné pro naši práci, nezávisle na některých aspektech, eh, kde se neschodneme Chtěl bych začít tím, že bych se rád zeptal na to. My máme ten, tento představu trojka, je takové naléhavé řešení, proto vznikla naléhavé řešení velice závažných situací, ke kterým došlo v některých státech které skutečně nebyly schopny plnit své hlavní minimální závazky. A já se tedy ptám, na nějaká studie, která se zabývala tím, jaké by byly sociální a ekonomické efekty toho, kdybychom bývali nenalezli toto řešení, tedy řešení pomocí trojky. E, v jakém stádiu bychom tedy byli jakožto Evropa, jako pokud bychom nešli tou cestou té trojky? To bych byl velice rád, kdyby oba dva e, řečníci mi na to mohli rychle odpovědět. A dále bych se chtěla zeptat paní zástupkyně odboru, odboru na toto. Jakou roli dáváte sociálním dohodám ve státech, které jsou v záchranném programu a které tento program opouští. Já o tom hovořím právě proto, protože procházím Portugalska, kde vláda velice dbá na ty sociální dohody, které velice přispěly k tomu, že se uklidnila situace v naší společnosti. A dále bych se chtěla zeptat zástupce Business Europe, jakým způsobem vidíte takové ty první a ukázky, známky důvěry, které se objevují, důvěry v ekonomiky, které měly ty velké problémy. Jak to tedy vidíte? Víme, že tady máme celou řadu bankrotů malých a středních podniků. Pravděpodobně to tak je. A pokud eh, jak to tedy vidíte? Máme tedy důvěru a máme, eh, je možnost, že tedy naše ekonomika má jisté vyhlídky na to, aby mohla růst? Děkuji. Děkuji. A já bych chtěla sama položit eh, tři dotazy našim hostům. První. My jsme eh, v souvislosti s trojkou se odvolávali na expertizu MMF, na její expertizu ekonomickou z různých zemí. A tato expertíza nebyla dostatečně rozvinutá podle některých. Eh. A když se podíváme na OIT, které představuje v současné době a ty její umluvy představují jakýsi základní kámen evropského sociálního práva, ale my jsme tu této expertízy jsme eh, nevyužili. Tedy expertíza Mezinárodní organizace práce. Ale bohužel Eh, došlo k politickým kompromisům, takže jsme pracovali na základě údajů, které měly eh, zmizet a měli jsme, měly být doplněny eh, expertizou Mezinárodní organizace práce. A dobrá, tak existují některé země, kde to jde relativně dobře a kde sociální dialog je v samém jádru reformy. A to odpovídá tomu té úvaze, že podstatě díky sociálnímu eh, dialogu to funguje, ale jak můžeme na jedné straně mít takovou, takovýto pohled, který eh, umožňuje sociální dialog a zároveň si představovat, že trojka může uspět tím, že eh, vtiskne někomu své řešení, moderni, svůj, svoji vizi modernizace a znovu vyvážení. Pak když se podíváme na měnovou unii, tak se tady hovoří o tom, že je důležité, aby sociální dialog fungoval i na evropské úrovni. Nevnímáte určitý rozpor mezi eh, tímto tahem na zvýšení eh, vlivu sociálního dialogu a realitou toho, co dělá trojka v jednotlivých členských státech v podmínkách, kterých to dělá, kdy je to na úkor pravidel evropských i na úkor základních eh, umluv Mezinárodní organizace práce. I když tedy Business Europe o tom až doteď nevěděla, ale dnes se to dozvěděla. Nevím, kdo z vás chce na toto reagovat jako první, pan Watson. Okay, um, thanks a lot. I'll, I'll pick up... Děkuji, já se vrátím k té otázce porušování práva. Já jsem k tomu moc neřekl, to je pravda, já za to nejsem odpovědný, nejsem o tom plně informován. Ale k tomu, co řekl pan Giga, vy jste řekl, že patrně kdo šlo k porušením zákona a pak eh, tady k obvinění, eh, jste hovořil o obviněním o porušení práva, takže možná eh, to měl svůj důvod, proč jsem k tomu neře- nic neřekl podniky jsou pro eh, dodržování práva, to chci obecně říci, ale vím, že máte jaksi právo na plnou odpověď eh, Business Europe na toto téma. My eh, vám mm, my, my na to budeme reagovat. Pa, dále se tady hovořilo o významu sociálního dialogu obecně. To samozřejmě um, souvisí se zkušeností s trojkou, dále k význam k mm, řešení dl- makroekonomických nerovnovách, o tom jsem také hovořil, e, pak se tady hovořil o významu malých středních podniků. Myslím, že bude oživení v Evropě. Potřebujeme sektor malých podniků, ale také potřebujeme růst všech podniků, všech velikostí. Co jste řekli o přístupu k financím, tak ano, nyní řada malých a středních podniků má potíže s přístupem k financování. Musíme e, konstruktivně řešit, jak ty problémy řešit společně. A tím se dostávám k obecně k evropské ekonomice. Ano, důvěra roste, tím souhlasím, ale Mm, s tou výhradou financování malých podniků, ale stále nejsme za vodou a nebezpečí trvá. Nemůžeme podléhat sebeuspokojení a přestat tedy tlačit na reformy. Ehm, ohledně toho, co by se stalo, kdyby trojka do toho neintervenovala. Když jsme psali tuto zprávu, tak bychom, by, byste si toto měli uvědomit především. O to jde. Ano, bylo to obtížné období. Souhlasíme všichni, že nezaměstnanost je mnohem vyšší, než by měla být. Ale co by se stalo, kdyby trojka, musím se zamyslet nad tím, co by se stalo, kdyby trojka neintervenovala. Děkuji. I think been several Domnívám, že to bylo několik eh, připomínek, říká paní Nelson, eh, ohledně toho, že tady ty země byly na, na kraji eh, propasti, na kraji krachu, že trojka musela zasáhnout, ale jsem četla několik memorand a tam se to řeší celé jako z privatizačního hlediska. Chtějí, aby ty země privatizovaly. Například memorandum pro Kypr. Já jsem velmi podrobné znění o pracovní době eh, například zaměstnanců eh, v nemocnicích, eh, o zdraví a bezpečnosti. Proč by se měla trojka plést do pracovní doby pracovníků v nemocnicích v oblasti zdravotnictví a, a péče? Možná byla i jiná opatření, která by byla lepší pro tyto země, než ta opatření, která byla přijata. A vaše otázka ohledně toho, jestli sociální partneři by eh, se měli zabývat možností sociálního so, eh, kolektivního vyjednávání, ale oni nemohou. Není jim to dovoleno. Mezinárodní organizace práce se snažila, organizovala krizové výbory v těchto zemích, eh, například v Aténách. Myslím, že státní tajemník řekl něco takového, jako no, dobrá kolektivní vyjednávání v budoucnosti by mělo být inovační. Přece to nemusí být nutně jenom o mzdách a pracovních podmínkách. Ale to je, to je ten problém. Trojka nám brání kolektivně vyjednávat. To chceme změnit. Dále situace malých a středních podniků. Ano, na jedné straně je pravda, že malé středně, střední podniky jsou jiné, ale v posledních letech eh, se tolik zdůrazňuje, že jsou úplně jiné, že potřebují zvláštní zacházení, že nepotřebují pravidla. Z toho důvodu vznikla, eh, také vznikl postoj rady před několika lety, kde se říká, že mikropodniky vůbec jsou vyloučeny z jakékoliv budoucí legislativy. Jinými e, slovy, legislativní orgán nyní to musí, musí teď prokázat, musí dokázat, že malé podniky musí být eh, podrobeny legislativě. Oni možná nejsou zas tak velkými tvůrci pracovních míst. Musíme dávat trošku pozor, když hovoříme o těch rozdílech a když tolik zdůrazňujeme, že malé a střední podniky si zaslouží ochranu. Dále role ILO, čili Mezinárodní organizace práce, ano, to je důležité. Hovoří se o expertize ILO, o jejich roli v ochraně standardů. To je pravda. A ještě poslední Pervans Bereš hovoří o rozporu mezi národní a evropskou úrovní. Já tolik ten rozpor nevnímám. Ono už to totiž tak není tolik o tom, že by komise hájila sociální eh, dialog na evropské úrovni. Ono teď už eh, ta národní a evropská úroveň jdou trochu ruku v ruce a to se musí změnit. Děkuji našim dvěma eh, hostům za jejich příspěvky a za toto společné jednání mezi našimi výbory. Takhle jsme si to přáli, protože jde o práci, která řeší určitou bilanci toho, co dělala trojka. Je nutné to hodnotit, je nutné, aby se nad tím tento parlament pozastavil z hlediska fungování sociálního dialogu, protože to je bod, který zatím není konsenzuální a který musí být přehodnocen legislátory spolu s dalšími body. Ale ještě než uzavřeme toto společné slyšení, tak eh, bych ráda, aby eh, naši zpravodajové se rovněž mohli vyjádřit a aby vyvodit závěry eh, a vypracovat aspoň určité prozatímní závěry před vypracováním závěrečné zprávy. A začneme výborem Ekon dvě, dvě a půl minuty, pak bude pan Zálba jménem pana Karase. Děkuji, Pervánš. Já nebudu v této polemice zacházet dál, ale rozhodně se těším tomu, že se uskutečnilo toto setkání, toto slyšení, které je o to důležitější že sociální partneři se ani zdaleka neschodují, pokud jde o politiky a řešení. A já jsem si povšiml, že paní Nelson nám celkem logicky řekla, že míra zadluženosti je ještě vyšší, eh, než byla předtím, než finanční pomoc eh, začala být v jednotlivých zemích implementována. A ty faktory, které byly příčinou krize, nezmizely. No, pokud jde o pana Vocna, tak s politováním musím říci, že mi příliš neodpověděl, pokud jde o ty multiplikátory. A jeho organizace, kterou zastupuje, tedy bohužel eh, nemá čísla, nemá pozice, pokud jde o cenu práce, tak jste také neodpověděl. Vy hovoříte o nějaké korelaci mezi jednotkové ceně práce a nezaměstnanosti ale tato korelace může být interpretována úplně obráceně. Protože je vysoká nezaměstnanost, tak je vysoký náklad na práci, protože podniky prodávají méně a máme e, samozřejmě stejný e, mzdový základ, tím pádem pochopitelně vznikají napětí. Myslím, že e, existují jednoznačně nesouhlasy a rozdíly a v budoucím mechanismu pomoci v budoucí unii to, co nahradí trojku, která musí být eh, demontována, tak je důležité, aby sociální partneři byli součástí tohoto mechanismu. Chceme více demokracie. Více demokracie znamená více Evropského parlamentu. To je také více Eh, eh, a to jinak doufám, že to se promítne tedy i v závěrech eh, této zprávy. Pan Zuber. Děkuji, paní předsedkyně. Jménem pana Karase já bych ho chtěl opětovně omluvit za to, že dnes se nemohl dostavit. Jeho jménem chci pouze krátce poukázat na to, že si myslím, že není pochyb o tom, že je třeba více zapojit sociální partnery a vést lepší sociální dialog. Že toto by, že pokud je to takto více zapojíme více sociální partnery a zlepšíme sociální dialog, tak to bude mít pozitivní dopady na to, co se realizuje. A dále chci říci, že malé a střední podniky byly ty, kteří nejvíce trpěli důsledky klize. Malé a střední podniky byli skutečně odsouzeni k tomu, stát se hlavními aktéry eh, na startování ekonomiky. Takže jsou to, opět, jsou to právě ty, které musí být aktivní, kde doufám, že jim se podaří ekonomiku znovu oživit a proto bych byl rád, kdybychom jim projevili svůj respekt v této souvislosti. Děkuji všem za účast na tomto velmi zajímavém slyšení. za výbor pro zaměstnanost, pan Serkas. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím si, že tady z toho vyvstaly jasně dvě otázky. Nikdo nespochybňuje to, že ty programy nebyly že byly dobré, ale tady jde o tu politiku, jde o ty podmínky, které na to byly napojeny. A tady si myslím, že se shodneme na tom, že dopady na sociální strukturu byly skutečně dramatické. Ovšem potom obtížnější se shodnout na tom, k čemu by bylo došlo, kdyby trojka nezasáhla. Tady asi konsensus nenajdeme, protože tam jde eh, pouze o prognózy a tady každý má svou vlastní prognózu a svůj vlastní názor. My tedy se omezíme pouze na hospodářské a sociální dopady, my na našem výboru pro zaměstnanost a pokusíme se narýsovat eh, trochu jinou budoucnost, která bude vypadat jinak než těch, těch posledních pět let, kdy panovala krize. My doufáme, že skutečně změny nastanou, že se podařilo vyřešit ty nejzávažnější problémy. Nyní jde o to, abychom ne, vlastně dokázali ekonomiku znovu nastartovat, zvýšit zaměstnanost a odbourat sociální nerovnost. Proto chci říci pro náš, za náš výbor, že pro náš, nám jde o to. Ta generace, která byla zničena v Jižní Evropě, ta celá jedna generace, toto je strukturální škoda, není to konjunkturální škoda, proto je třeba, abychom znovu odstranili uh, takovou tu propast mezi severem a jihem. Děkuji a děkuji za vaši účast, děkuji za tuto debatu, která je tak důležitá v procesu přeskoumávání výsledků činnosti trojky. Každý výbor se nyní zase zhostí své, své vlastní zodpovědnosti a vyvodí z toho příslušné záběry, které má vyvodit eh, ve prospěch vlastní práce, ať už je to výbor Econ nebo výbor Empel. A pak se znovu, doufám, sejdeme v plénu tím jsme skončili toto společné slyšení. Já vám eh, děkuji a nyní tedy necháme, dáme prostor eh, výboru Ekon.